Kolegové, budeme pokračovat vysvětlováním hlasování. Máme tady 38 kolegů, kteří požádali o slovo. Počkáme tak dvě, tři minutky, abychom tedy snad s nadějí se dočkali toho, že se situace v sále uklidní. Il part... Eh, žádáme ti, kteří opouštějí sál, aby ho opustili tiše a rychle, protože musíme přistoupit k vysvětlení hlasů, kterých je nyní více než 40. A každý z kolegů bude mít jako vždy minutu na vysvětlení svého hlasování. Co se týče zprávy pana Böge uvolnění prostředků z nástroje pružnosti, má za prvé slovo pan Silvestris. Pane Silvestris. Děkuji, pane předsedo. Volní prostředků z nástroje pružnosti jasně ukazuje, že rozpočet Evropské unie je stále více zatěžován a využíván. Navzdory prostředkům v některých rozpočtových položkách se nepodařilo rozpočet v okruhu 1 smysluplně vyčerpat. Prostředky prostě nestačí pro to, abychom mohli určité priority určité, určené radou a parlamentem správně realizovat. Rozpočet pro rok 2012 zde se využívá nástroje pružnosti proto, abychom měli v okruhu 1A 75 milionů euro a více než 900 milionů euro v další rubrice. Pak zde máme nástroj pro financování strategie 2020 a to vede celkově k 239 milionům eur. Děkuji mnohokrát, přátelé. A nyní má slovo také na minutu pan Daniel Hanan. Pane předsedo, já nevím, odkud pochází ta myšlenka, že ti bohatí jsou ti, kteří dostávají podpory, neplatí to o jednotlivcích a neplatí to ani o národech. Kdyby to byla pravda, tak Řecko by nyní bylo nejbohatší zemí Unie. Byli, neby byli chudobní, chudáčci, kteří žádají o pomoc, volají na nás Aten, ale samozřejmě, jak jsme to zaznamenali v Unii, opak je pravdou. Účinek obdržování velkých podpor vede k snižování HDP. Viděli jsme to mezi státy i jednotlivci, že lidé konečně si musí zařizovat své záležitosti, jak jen mohou. A tak to platí i o nás, národech, jejich blahobyt v podstatě eh, závisí na tom, zda se uplatňují řádně stejná pravidla. Excesivní intervence na úrovni Unie může způsobit problémy, ale rozhodně není řešení. A ke zprávě společně s paní Balzaniovou a Jose Manuelem Fernandesem se jsou nyní vyjádří kolega Fox. You, Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme schválili rozpočet EU na rok 2012, dohodli jsme navýšení výdajů o 12 a to v podstatě znamená vítězství členských států a daňových poplatníků nad tímto parlamentem a komisí. Těžko můžeme uvěřit, že komise hovořila o navýšení o 4,3 a parlament přál, eh, si přál navýšení o 5 a nyní tedy toto v dobách, kdy národní parlamenty musí navyšovat daně až se škrtá dávat výdaje. Může to být lepší dokreslení toho, jak tedy se komise i parlament tohoto chopili a vlastně se podívali na věci eh, reálnýma očima. Myslím si, že navýšení o 5% je příliš vysoké. Měli bychom seškrtat evropský rozpočet a zachovat tak peníze daňových poplatníků. Komise by se měla soustředit na to, jak velice rozumně vynakládat s dostupnými prostředky. Děkuji a nyní má slovo pan George Lyon. Uh, Pane předsedo, rád bych se ještě vrátil k tomu rozpočtu. Já vítám dohody, které bylo dosaženo mezi parlamentem a radou. Uh, to odrazuje realitu složitého rozpočtového rozhodnutí o tom, jak to probíhá i na národní úrovni po celé Evropě. Evropská unie má zodpovědnost opravdu stát, eh, vyřešit situaci hospodářské krize a uplatňovat postupy úsporných opatření. A z tohoto důvodu já podpořuji eh, dvouprocentní celkové navýšení rozhodnuté dnes, které bylo odlišné od toho původního pětiprocentního Eh, čtyřprocentního 4% ze strany komise a 5% navýšení parlamentu. Musíme být realisti s tímto rozpočtem a jsem rád, že je tu podpora ze strany parlamentu a chci blahopřát kolegům, kterým se podařilo toto, této dohody dosáhnout minulý týden. Myslím, že to jasně dokazuje, jak se pracuje v tomto parlamentu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Petr Ján. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve můžeme konstatovat, že i Evropský parlament dostal svým povinnostem eh, rozhodnutí rozhodli jsme, schválili jsme rozpočet a svět je v pořádku, to je dobrá zpráva. Špatná zpráva, která mě osobně velice rozněvala, je, že členské státy neustále, neustále mají nové úlohy pro Evropský parlament a stále přenášejí nové úlohy, ale když se jedná o financování, tak nezbytné finanční prostředky nepřenášejí. To bude naší úlohou do budoucnosti tady musí dojít k férovému jednání. Dodatečné úlohy pro Evropský parlament samozřejmě budou znamenat dodatečné financování s dodatečnými, dodatečnými finančními prostředky a proto jsem se zdržel hlasová, při hlasování, ale ještě jednou Evropský parlament dostal své odpovědnosti a schválil rozpočet. Děkuji. Děkuji vám, pane Jane. A nyní má slovo pan Silvestris. Děkuji, pane předsedo. Po 15 hodinách konstruktivních vyjednávání mohl být akceptován rozpočet. Jde tam o více než 120,8 milionů eur, i tak, jak to bylo stanoveno minulý rok. Jak vypadají závazky? Ty jsou nad pozicí rady. Během vyjednávání jsme pochopili, že nebude flexibilita u plateb, protože delegace členských států v tom viděla problém z hlediska národních rozpočtů. Proto se parlament v rámci závazků orientoval jinak a e, navýšil prostředky pro konkurenceschopnost a zahraniční politiku. Proto vítám rozpočet na rok 2012. Ve světle finančních a hospodářských obtíží jsme nalezli řešení zejména v oblasti politiky hospodářské soutěže, posílili jsme inovace a investice, které jsou důležité pro evropské podniky. A poprvé od zavedení nového rozpočtového postupu podle Lisabonu jsme dosáhli během lhuty schody. Děkuji. Děkuji a nyní se ke zprávě panu, pana Ramona Tremosy o výroční zprávě ECB vyjádří prvé pan um, poslanec. Děkuji vám, pane předsedo, od roku 2010 žijeme zejména v eurozóně ve veliké krizi, v dluhy, které překonávají všechna očekávání a e, jsou tady finanční nástroje, které by měly bojovat proti spekulacím na dotyčných trzích. Jeden z nástrojů, kterým disponujeme, je také Evropská centrální banka, jejíž politická ambice e, je z mého pohledu nedostačující. Co se týče růstu, když se tady vzdají eh, takových eh, typů úroků, znamená, že se nepokročí v této oblasti a také na sekundárních trzích tady máme limity, protože se existuje snaha mobilizovat prostředky a bojovat proti spekulaci, ale poslední prostřed ECP je zase ECB je tam, kde by měla být rozhodná, nerozhodná. To, co je v této zprávě a to, co vysvětlují

Děkuji, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože je důležité zachovat stabilitu finančních trhů. Je nezbytné, aby Evropa měla adekvátní rámec pro hospodářskou politiku a omezovali um, zadlužení veřejného sektoru. Já souhlasím s přístupem Evropské centrální banky v období krize a myslím si, že ty hodnotící prvky, které využila, by měly být obeznámeny i veřejnosti. Uh, Evropská centrální banka musí zajišťovat zajistit, zajistit větší informovanost ohledně fondu. Centrální banky v eurozóně jsou proti makropotenciální míře do, eh, dohledu, ale je třeba brát v potaz také rozdíly mezi členskými státy eurozóny a mezi těmi, kteří stojí mimo. Nicméně je důležité přistupovat konstruktivně a rovnovážným způsobem ze strany banky vůči všem státům členských, eh, členských státům Unie. ECB eh, e by měla rozumným způsobem využívat všechny nástroje, které má k dispozici, včetně vydávání měny. Děkuji. Děkuji, paní Bačesku. A znovu pan Silvestry. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o Evropské centrální bance, respektive výroční zpráva ECB má v sobě, obsahuje v sobě velice zajímavé data. 2010 se vynaložilo 1,3 miliard eur a pak eh, se eh, projevilo, že úrokové sazby byly z části velice nízké. Jednalo se o financování eurosystému a rovněž také o státní dluhopisy, které byly vedené v americkém dolaru. Správní rada ECB e potom 13.12.2010 dala 136 milionů do rezervního fondu a tím dosepáhla stropu. Rozpočet na rok 2010 byl z tohoto důvodu ukončen s přebytkem 160 milionů a ty by měly být zpět vráceny centrálním bankám jednotlivých národních států. O co jde? Jde o to, abychom zamezili volatilitě kurzu měn, ale je třeba to každý rok analyzovat a ověřovat. Výroční zprávy ukazují, že rezervy které banka měla, mohou také bance poskytovat výnosy. Úroky, které takto vznikají, musí být vynaloženy pro měnovou politiku a to pro nákup obligací. Pane Silvestris, vy jste eh, spotřeboval dvojnásobné množství času, takže k příštímu tématu vám nedám slovo a tím to vykompenzujeme. A teď eh, se dostáváme ke, zprávám, eh, jej, ke zprávě, jejíž, z jejíhož, kde chtěl být vymazán pan Charles Görens. K tomu se přihlásil pan Hans-Peter Mayer. Pane předsedo, já jsem hlasoval proti změně doprovodných opatření týkajících se banánů, protože v této zprávě rozhodnutí Lisabonské smlouvy není žádným způsobem zohledněno. Zpráva umožňuje radě činit dalekosáhlá rozhodnutí v deseti důležitých zemích AKP samotná rada. A je tady ještě právní důvod, proč Evropský parlament nebyl zapojen do procesu aktu v přenesené pravomoci. Proč neměl parlament spolu rozhodovat? Naopak, parlament jako zástupce lidu měl dbát zejména na své kompetence, aby mohl parlament spolu rozhodovat, za jakých podmínek a za jaké účely poplynou prostředky daňových poplatníků do rozvojových zemích prohlášení o úmyslu po roce 2013 rada souhlasila s tím, že akta v přenesené pravomoci zváží a to já považuji za pohrdání právy parlamentu. Kompetence jsou jasně eh, definována a neměli bychom se jich zříkat. Děkuji mnohokrát a není má slovo pan Kašman. Děkuji, pane předsedo, za eh, stranu liberální stranou parlamentu, hlasovali jsme pro tuto zprávu, protože nemáme záruky o alternativních zdrojích financování, kde tedy finanční prostředky budou nalezeny. Navíc nemůžeme bojovat eh, naše interinstitucionální boje eh, na úkor těch nejchudších obyvatel světa. Dosažení kompromisu tvoří součást eh, dohodovacího balíčku a musíme vystupovat jako důvěryhodní partneři. Co se týče doprovodných opatření, budou tvořit součást prohlášení, tedy součást tohoto balíčku. Jsou to opravdu vylepšené postoje za parlament, včetně aktů v přenesené pravomoci v budoucích finančních nástrojích. A na závěr litujeme, že Rada si nepřála být vstříc této dohodě, tedy nevytváří tu precedent pro budoucí jednání o nástrojích a akta v přenesené pravomoci budou muset být zahrnuta. Děkuji. Pane Silvestris, přejete si nám půl minuty, prosím. 10 secondi. Il Parlamento europeo è pronto ad accettare... Pane předsedo, Evropský parlament je ochoten přijmout kompromisní balíček, ale e, rada není pružná a proto nebylo možné zlepšit ten nástroj, co se týče um, zájmu Evropského parlamentu a týkalo se to tedy procesu spolurozhodování což je zásadní. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke zprávě pana Šolce zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. A máte znovu slovo, pane Silvestris. Je to to mezi hodnocení finančních nástrojů vedlo k tomu, že se ukázala jasná rozdílnost mezi parlamentem, radou a komisí týkající se víceletého programu eh, s průmyslovými zeměmi, což znamená, že bylo nutné dohodovací řízení, pak byly předloženy ty čtyři návrhy a od návrhu spolupráce s průmyslovými zeměmi se jednalo o geografické rozšíření působnosti. Na to existuje již jiný nástroj. Další záležitost je choulostivější. Ten další instrument tady eh, chtěl parlament zahrnout země a regiony co do množství a procentuálních sazeb, avšak eh, přiřazování prostředků nelze předjímat. A nyní se dostáváme k vysvětlováním hlasu o zprávě paní Gál a Lochpilder o nástroji pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě a nejprve má slovo pan Mikolášik. Děkuji vám. Lidská práva a demokracie a právní stát jsou základní hodnoty, na nich stojí Evropská unie jsou zakotvené v zakládající smlouvě a byly posílené přijetím Charty základních práv. Unie podporuje aktivně univerzální lidská práva a obhajuje je nejen v rámci svého území, ale také ve vztazích s třetími státy. Nový právní rámec Evropského nástroje na financování na, financování na podporu demokracie a lidských práv ve světě má potenciál zlepšit efektivnost a transparentnost vnější pomoci společenství je třeba vzít v úvahu skutečnost, že přímo volený Evropský parlament je zástupcem evropské legitimity v rámci evropského zřízení a proto upevnění pozice parlamentu při využívání aktů v přenesené pravomoci se stávají principiální otázkou. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Silvestris. Děkuji, pane předsedo text, eh, o který jsme hlasovali, vytvořil nástroj pro podporu demokracie a lidských práv a přispěl pro rozvoj a konsolidaci, komita- konsolidaci právního státu a také pro podporu základních lidských práv. Abychom zaručili efektivnost a koherentnost našich zásahů, měla by komise eh, velice úzce se koordinovat s členskými státy. Tento nástroj mně tam chybí více respektování lidských práv v nejohroženějších oblastech. Evropský parlament vždy vyžadoval nulovou tolerantnost vůči porušování lidských práv. A po Lisabonské smlouvě, která zakotvila právně listinu lidských práv, jsme, musí nám mít o to, abychom eh, základní lidské hodnoty transformovali v konkrétní kroky. A dnešní hlasování by bylo takovým dobrým začátkem. Děkuji. Pan Hanan má slovo. Pane předsedo, je těžké eh, si neuvědomit, jaké je to nadšení v této sněmovně. Ti, kteří hovoří nejhlasitěji, vlastně odsuzují kolonialismus a velice rádi podepíší tuto ideologii, kterou se snaží prosadit Evropská unie. Eh, tedy proč jsou proti diskriminaci, přístup k antikoncepcím nebo eh, vyřešení přístupu, ale jsou tu důležité dvě otázky. Co tu dochází v Evropě? Myslíte si, že máme na všechno prostředky? A za druhé, když se na to podíváte z pohledu těch eh, lidí, kteří žijí v chudých zemích, tak vlastně uzavírajme oči před tím, jak upadá celní unie, tak proč tady pořád rádcujeme? Děkuji a nyní přejdeme ke zprávě pana Michela. Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci a má slovo pan Silvestr. Pane předsedo, hlavním cílem spolupráce Evropské unie je odstraňování chudoby a podpora trvale udržitelného rozvoje při sledování cílů tisíciletí. K tomu patří podpora demokracie, dobrého vládnutí a obhajoba lidských práv. V rámci těchto cílů jsme zavedli tento nástroj, který má pomoci státům AKP prostřednictvím protokolu o cukru a má vlastně zahrnout zhruba 640 zemí AKP. Multilaterální prohlášení cílů tisíciletí je referencí. Cílem je vymítit chudobu, zlepšit situaci lidí, kteří musí přežívat eh, ne více než s jedním dolarem denně tohoto cíle má být dosaženo po roce 2015, má to koordinovat konise. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke zprávě pana Simpsona o statistických vykazováních silniční přepravy zboží a má opět slovo pan Silvestris. Děkuji, pane předsedu. Chtěl jsem hovořit tedy o této otázce, Vidím, že máme jenom minutu. Když se podíváme na statistiky, které se týkaly silniční přepravy, tak zde vidíme, že to celé je v souladu s článkem 290 smlouvy o fungování Evropské unie. Je důležité zde zúroznit, že potřebujeme zajistit veškeré ohledy, které s tím souvisí a proto si myslím, že stejně jako u turistických statistik je důležité, abychom v rámci statistik, které se týkají silničního smutí představit zboží, abychom zde hleděli na to, že musíme omezit aktiv přenesené pravomoci u komise. Tato zpráva je dobrým základem pro další vyjednávání s radou a komisí. Děkuji. A nyní se, dostává, nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Svobody přístupová smlouva, smlouva o přistoupení Chorvatské republiky. A nejprve má slovo paní Bašesku. Děkuji vám, pane předsedo. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože podpis přístupové dohody Chorvatska k Evropské unii je historickým okamžikem. Přeji si, aby na Balkáně panovala stabilita perspektiva evropské integrace se stává realitou a vyplatilo se úsilí. Ale to není konec celého procesu. Je významné, aby reformy pokračovaly, zejména v oblasti justice, v potírání korupce. Je třeba um, privatizovat uh, také lodní průmysl, tak jak to vyžadovala Evropská komise. Pro Rumunsko a Bulharsko se zachoval mechanismus dohledu a ověřování a to by mělo fungovat i pro Chorvatsko. Je třeba také zohlednit názor veřejného mínění, aby byl proces rozšíření úspěchem. Přístup Chorvatské republiky je dobrou příležitostí pro znovu zahájení kampaně, abychom znovu připomínali výhody Evropské unie. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Silvestry. Děkuji, pane předsedo. 20 let po eh, prohlášení nezávislosti Chorvatska a 10 let po první žádosti o členství, nyní Chorvatsko dosáhlo svého historického cíle integrace do Evropské unie. Nyní dnes jsme viděli, s jakým nadšením parlament přijal eh, zprávy, které se týkají přistoupení Chorvatska. Tím jsme uzavřeli téměř šest let velice obšírných snah a přípravných prací k přistoupení Chorvatska. Tím jsme posílili kulturní a společenskou oblast v zemi. Přístupový proces posílil vztahy mezi Chorvatskem a Evropskou unii a doufám, že až dojde k referentum o přístupu, že přístup bude podpořen. Otevřené bilaterální otázky se sousedními státy, jako třeba se Srbskem, je třeba dořešit. Jedná se tam o hraniční spory, zmizelé osoby, navracení majetku a uprchlíky. Děkuji. Nyní, Nyní má slovo pan Klejt. Já děkuji, eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se zásadně vyjádřit k otázce zda Chorvatsko míst, smí vstoupit do EU. Řekl jsem ano, je to však ano, ale zcela jistě je Chorvatsko evropskou zemí, to, platí, to neplatí tolik pro jiné kandidátské země a proto musí Chorvatsko získat místo v Evropské unii. Na druhé straně však existují v Chorvatsku stále ještě četné problémy, jako ku příkladu korupce. Nejprve třeba vyřešit tyto problémy, uspokojivým způsobem, než země bude moci vstoupit do Evropské unie a to jde pouze pak, když země skutečně splní veškerým požadavkům a korenským kritériím. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a další vysvětlení hlasování se bude týkat eh, přístupové smlouvy, smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky, v žádost Chorvatského členství v EU. Pane předsedo, žádost Chorvatska o vstup do Evropské unie, o ní jsme hlasovali dnes. Výsledek hlasování je pozitivní. Celkově vidíme, že máme velkou a dobrou podporu pro vstup této 28. země do Evropské unie a my nás to těší. Vstup Chorvatska k 1. 7. 2012 ukazuje, že Evropská unie je i nadále silným společenstvím, které je atraktivní a vstup Chorvatska ukazuje, že Chorvatsko v minulých letech velice přísná kritéria, která obdrželo, do značné míry splnilo. I navzdory tomu je mnoho občanů toho názoru, že je třeba, abychom opravdu přikládali hodnotu tomu, že je třeba implementovat evropské právo velice přísně podle toho, jak to v Evropě potřebujeme. A mnoho členských států v současné době toto samo nesplňuje a proto si myslíme, že Chorvatskom bude muset ještě zapracovat do té doby, než přistoupí a my doufáme, že 1. 7. 2012, když Chorvatsko přistoupí, již bude tedy mít veškeré tyto úkoly splněny a že bude plnohodnotným členem EU a dobrým členem. My jsme se v rámci něčeho určitých návrhů drželi, ale my v tom vidíme opravdu naš, naši pozitivní výzvu Chorvatsku, aby překonalo poslední překážky. Děkuji a nyní má slovo pan Miroslav Mikolášek. Děkuji, pane předsedo. Chorvatsko dlouho projevuje odhodlané úsilí stát se členem Evropské unie. Politická vůle se zrcadlí v reformách veřejné zprávy, soudnictví a základních práv. Zvyšovala se transparentnost, bojovalo se proti korupci a organizovanému zločinu. V oblasti legislativy Chorvatsko projevuje dobrý stupeň souladu právních předpisů s aký communautaire a nadále postupuje významné legislativní a i institucionální změny. Eh, provádění reform především v klíčových oblastí demokratického a právního státu je třeba v plném rozsahu pokračovat. Chorvatskou republikou, která se zakládá na hodnotách, které sdílí i ostatní čl- státy členské unie a já tedy vyjadřuji podporu přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Bude mi potěšením přivítat chorvatské kolegy mezi námi v červenci 2013. Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo pan Repo. Pane předsedo, podporuji tento návrh, avšak Chorvatsko musí dostat svým úlohám. Chorvatsko může být úspěšným členem, pakliže to budou občané podporovat a pakliže občané budou ochotně dostat svým povinnostem tématem. I po přístupu je třeba pokračovat v těchto snách. Platí to pro, i pro judikaturu soudnictví a pro potírání korupce. V těchto oblastech musí Chorvatsko provést strukturální reformy a udělat realizovat strukturální zlepšení na trhu je třeba uvědomit si, že evropské země vězí v hospodářské krizi. Chorvatsko se musí stát členem mírové a blahobytné unie a proto bychom měli být i féroví vůči Srbsku a žádosti, jeho žádosti o přístup. Srbsko patří k západnímu balkonu. I s Makedonskem se nakládá neférově a to je třeba změnit. Děkuji kolegové a nyní má slovo pan Hanan. Pane předsedo, před dvěma týdny v den, kdy zde byla oznámena kandidatura do chorvatských voleb, Saša Radovič, dlouhodobý veterán v boji proti korupci, byl zadržen. Eh, oznámil svoji kandidaturu jako Chorvatsko pro 21. století, tedy boj proti korupci který poukazuje na různé nešvary v její společnosti. Napsal i knihu, nevím, jaké byly okolnosti jeho zadržení, ale je to více než podezření hodné. Jsou tu určité zvláštní zájmy, které panují v záhřebu. A situace v Chorvatsku na počátku tohoto roku, já jsem tam byl a překvapilo mě, kolik je tam lidí, kteří jsou pravdovými patrioty v této zemi a oni vidí přístup do Unie jako určitý protilék proti té nezměrné korupci v této zemi. Oni si myslí, že jim k tomu Evropa pomůže, jsou ochotní eh, tomu i oni na pomoci. Ano, ono to hodně závisí na soudnictví. Nyní eh, budou mít Chorvati nový národní parlament, mají stav statut pozorovatele v této sněmovně eh, již do eh, vole v roce 2014, takže tady opravdu existuje určitý prostor i pro mezinárodní dohled. Je třeba se na tuto věc podívat. Děkuji, pane Hanen. A co se týče zprávy pana Rabka, je tedy žádost o ochranu poslanecké imunity pana Viktora Uspaskyče. Má slovo pan Donskis. Děkuji, pane předsedající. Já jsem vyjádřil silnou neshodu za naši skupinu a delegaci, co se týče zhodnocení toho, co se stalo našemu kolegovi Viktorovi. Myslím si, že určité principy byly závažně narušeny a určitá strana nebyla vyslyšena. Situace v Litvě, to je země, kde politicky motivované soudy i nadále pokračují, jsou neférové, jednostrané, neobjektivní. Litva je demokracií, státní práv zde existuje a ehm, ale pokud se na to podíváme na druhou stranu, tak vlastně v Ukrajině dochází k něčemu, jako je případ paní Timošenkové. Já vím důvody, proč se politici snaží vyhnout spravedlivému soudu, ale nevím, zda bychom tedy mé zemi mohli vyslat eh, takové poselství, že tedy eh, řádné, žádná moc tu a spravedlivá tu neexistuje. A měli bychom tedy zabránit, aby k něčemu takovému v mé zemi opět nedocházelo. Děkuji. A nyní máme zprávu paní Beres o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik. V první řadě má slovo pan De Angelis. Presidente, la crisi... Děkuji, pane předsedo. Krize není pouze hrozbou. Krize může změnit sociální a politické podmínky a proto potřebujeme silnou, ambiciozní odpověď. Úspěch strategie 2020 závisí na tom, zda se o něj bude snažit celá Evropská unie, ale členské státy jsou toho názoru, nebo konečně chápou, že rozpočtová daňová politika je společným úsilím. Potřebujeme více koordinace pro realizaci rozpočtových opatření. Potřebujeme společně bojovat proti podvodům a daňovým únikům. Existují mezinárodní dohody, ale také posílení jednotného vnitřního trhu je důležité, protože sebou přinese více konkurence a lepší hospodářský růst. Navíc je třeba, aby strategie 2020 měla obsáhlé dopady i v oblasti sociální. Pouze když zrealizujeme i lokální programy, pouze v tomto případě budeme moci dosáhnout našich cílů. Děkuji a nyní má slovo paní Elena Bašesku. Děkuji, pane předsedo, já jsem hlasovala pro Děkuji, pane předsedo, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože Unie musí bojovat proti makroekonomických nerovnováhám, které se zakládají na asymetrii, by je třeba více úžeji koordinovat hospodářskou politiku členských států. Já doufám, že vlády budou dostatečně ambiciozní a budou eh, provádět nutné ekonomické opatření, tak aby podpořili hospodářskou obnovu. Důležité je, aby toto se projevilo v oblasti konkurenceschopnosti a inflace. Je důležité, abychom měli efektivní strukturální opatření, protože je třeba si uvědomit, že roku 2020 v opačném případě Evropa nebude růst více než o 1,5 Důležité rovněž, aby členské státy zachovaly finanční stabilitu Evropské unie a je důležité, aby rozpočty evropských států byly harmonizovány. Pakt euro plus je také něco, co přispěje k lepší koordinaci hospodářských politik. Děkuji. Gracias. Děkuji mnohokrát, paní Mačesku. A nyní má slovo pan Silvestris. Děkuji mnohokrát tobě taky. Eh, jeden z projevů hospodářské krize a dopadů mm, je postižení konkurenceschopnosti. To znamená, že je třeba dosáhnout symetrických opatření. To znamená, že je třeba bojovat proti extrémům. Hospodářská politika musí být silněji koordinována a také silněji kontrolována. Zkušenosti které jsme učinili od doby přistoupení k euru a chyby, ke kterým došlo v hospodářské a měnové unii, dokládají, jak důležitá je větší účinnost ekonomické zprávy ekonomického řízení v EU je třeba lépe dodržovat společná pravidla a potřebujeme solidní dohlížecí rámec nad hospodářskou politikou. Děkuji a nyní má slovo pan Murphy. Děkuji, pane předsedo. Nacházíme se uprostřed nejzávažnější krize kapitalismu v Evropě od 30. let. Odpovědi ehm, a reakce zastupců vlády je jasná. Odsuzují to jasně úspornými opatřeními. A víme, že za to platí velká většina lidí. Oni nesouhlasí s takovýmto řešením. Většina obyvatel vědí, že hospodářství těchto zemí je nyní ničeno a vedeno k bankrotu. Takže ten takzvaný evropský semestr pro koordinaci politiky tvoří součást tohoto procesu s takovým velice zvláštním voláním pro prověřování, odpovědnost. Má to dopady na Itálii, Řecka, využívají koloniální praxe v rámci názvu úsporných opatření Víme, jak to vypadalo ve světle s irským rozpočtem. Příští týden proběhne rozpočtová jednání v irském parlamentu. Je to otázka cca 4 miliard eur, o které oberou běžné poplatníky. A to bez jakékoliv diskuze v naší společnosti. Jednoduše se obracejí na řešení ze strany německého Bundestagu. V podstatě toto znamená ta opravdová eh, politika dohledu. Děkuji. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování o návrhu usnesení Fórum o jednotném trhu. V první řadě má slovo pan Lyon. No Ale není přítomen, takže pan Silvestris. Děkuji, pane předsedo. Toto první fórum pro jednotný trh spojilo občany, podnikatele, sociální partnery a zástupce států a oni společně diskutovali o vnitřním trhu. Výsledkem toho byl důležitý dokument, který v sobě obsahuje hlavní požadavky a problémy podniku a hlavní překážky, které existují na jednotném vnitřním trhu. Jsou tam některé velice citlivé oblasti, došlo k tomu, že se to projednávalo na, jedn- na seminářích, například uznávání profesních kvalifikací či vysílání pracovníků. Cílem je mít lepší eh, legislativu rovněž v oblasti zadávání veřejných zakázek. Chci tedy říci, že tato konference jasně analyzovala problémy a identifikovala problémy, které stále jsou překážkou pro dobře fungující jednotlivý vnitřní trh. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Repo. Rovněž k tématu Fórum pro jednotný trh. Děkuji. Jednotný vnitřní trh během posledních 20 let přinesl lidem mnoho dobrých věcí, mnoho předností. Navzdory tomu existuje stále ještě mnoho občanů a podnikatelů, kteří mají pocit, že je jim jednotný trh velice vzdálen. V současné době hospodářské krize je pro nás, pro poslanci, jedním z nejdůležitějších úkolů to, abychom přesvědčili občany a podnikatele o tom, že spolupráce v oblasti jednotného trhu je velice dobrá a výhodná. V některých členských státech nemáme dostatečnou vůli pro provádění již dohodnutých předpisů, které se týkají této oblasti. A chci říci, že pro budoucnost Evropské unie je naprosto zásadní, abychom dokončili jednotný trh. Předseda. Milí kolegové, Mm, když se vysvětluje hlasování, musíte se skutečně vztahovat na to, k čemu se má hovořit. A tady je to boj EU proti HIV AIDS v celosvětovém měřítku, ke kterému se nyní dostáváme a nyní má slovo paní Šimanský. Pane Pane předsedo, Intenzifikace všech aktivit, které si kladou za cíl bojovat proti HIV AIDS je velice důležité na úrovni členských států, ale také na úrovni Evropské unie usnesení a návrhy, které jsme si vyslechli, co se týče problematiky HIV AIDS, si rozhodně vyžadují naši podporu a měly by být implementovány. Bohužel, jak již to bývá zvykem, když se tý, eh, hovoří o zdravotních otázkách, tak předložené návrhy Evropského parlamentu také zahrnují návrh o podpoře eh, potratu, proto jsem hlasoval ne. Děkuji a nyní pan Kašman. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto výtečnou zprávu eh, eh, o které naše strana hlasovala pro. Je třeba uplatňovat holistický přístup a já chci zdůraznit sexuální zdraví žen a reprodukční zdraví. To je zásadní, musí to být přístup k antikoncepci a k nouzové antikoncepci a také podporovat legální a bezpečné potraty, pokud to bude zapotřebí. To všechno je naprosto zásadní. Je třeba uplatňovat i vzdělávací programy. Uznáváme opravdu pozitivní vývoje, které již byly zaznamenány a proto, jak jsem poukázal na úvodu debatu, voláme na komisi, aby odmrazila ty fondy a Mm, umožnila je právě pro tuto oblast. Je třeba podporovat eh, univerzální lidská práva a ne kolonialismus. Máme tu nástroje, které odpovídají aspiracím všech civilizovaných společností. Děkuji. A nyní má slovo kolega Silvestris. Ano, pane předsedo. Vítám text eh, tohoto návrhu usnesení. Jedná se o cíle tisíciletí, které mají být dosaženy do roku 2015. Statistiky ukazují, že největší přírůstek nákazy HIV je u mladých žen a dětí. Je třeba vést osvětové kampaně a které, ve kterých se nyní tak trochu polevilo, jako by to riziko již neexistovalo. Dnes jsou mladí lidé málo informováni a málo si uvědomují <clears throat> toto riziko. Eh, ono se ani tak neví, že lze žít společně s někým, aniž by se člověk musel nakazit. Proto mě těší, že ve zprávě se tomuto tématu také věnuje pozornost. Je tady zapotřebí ještě mnoho diskusí a je třeba skutečně zlepšit informovanost této oblasti. Děkuji mnohokrát, pane Silvestris, a nyní má slovo pan Murphy. 33 milionů lidí nyní žijí s virem HIV, 2,5 miliony jsou každoročně nakaženi a více než eh, milion každoročně umírá. Podle našich údajů HIV se stává v 21. století tou nejhlavnější příčinou úmrtí na světě. Je opravdu umět reagovat na výzvu této nemoci. Bohužel ale v některých aspektech kráčíme špatným směrem. Mezinárodní programy pro bývalé kolonie, programy na roky 2010 až 2020 a programy, které má Evropská unie Ehm, zaznamenali seškrtávání ehm, finančních prostředků. To v podstatě ohrožuje životy lidí. Samozřejmě eh, provádí se výzkum, provádějí se nové významné kroky vpřed, co se týče navýšení přístupu k antiretrovirálním lékům, eh, k nezbytným prostředkům, ale to stále není dost, protože je třeba, aby se zapojil i farmaceutický průmysl, aby umožnil lidem, kteří to potřebují, přístup. Proto je třeba nacionalizovat farmaceutický české firmy a zamezit, aby z toho pouze tyto podniky profitovaly. Je třeba také mm, více koordinovat mezinárodní výzkum a opravdu podpořit tuto věc. Děkuji a na závěr pan Filip Klejs. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti zprávě o HIV a AIDS. Ne, že bych měl něco proti tomu, aby lidé, kteří jsou infikováni virem HIV, dostávali nejlepší možnou terapii. Nemám také nic proti vyvíjení nových léků, ale mám něco proti tomu, že v této zprávě jsou obsaženy věci, které se tématu vůbec netýkají. Například článek 22, kde se požaduje, aby eh, byly umožněny bezpečné a legální potraty. Evropská unie v její kompetenci není, aby se zabývala těmito tématy. Je to v kompetenci členských států a pokud si členské státy žádné legální přerušení těhotenství nepřejí, tak je to jejich věc. Zde se požaduje, aby docházelo k dodržování práv, například práv na ochranu údajů infikovaných osob. Ovšem neříká se tam, jak lidé, kteří eh, jsou v kontaktu s nakaženými, například zubaři, lékaři či sestry, se mohou chránit v případě, že o nakaženém nic nevědí. To je velice obtížná otázka a o té je třeba diskutovat. Děkuji předseda, děkuji panu Děkuji vám a tím jsme uzavřeli vysvětlování hlasování a chci poděkovat všem, kteří přispěli hlasováním a chci poděkovat za to, že jste se snažili udržovat řečnickou dobu, takže jsem nemusel zasahovat, abych zkrátil vaše příspěvky. Dostal jsem z rady dva společné postoje společného čtení, jakož i motivy, které vedly k jejich schválení a jejich názvy budou oznámeny na příští na zasedání a lhůta pro zaujetí pozice parlamentu bude tři